let's uh, resume our... Dámy a pánové, dovolte mi opět zahájit naší, nebo pokračovat naší schůzi. Budeme hlasovat. Máte připravené své hlasovací karty? Já mám technickou poznámku, která se týká všech ve výboru. Co se týče návrhu, který se týká Ukrajiny, týká se to makrofinanční pomoci Ukrajině jedná se o financování prostřednictvím určitých dluhopisů, tak stále mám určité obavy, které se týkají také obav eh, eh, z občanů Spojeného království, protože ti jsou velkými přispěvateli. Již asi před dvěma měsíci jsem žádal komisi, aby nás více informovala o této záležitosti. Eh, tato žádost byla podpořena i předsedou, nicméně žádná odpověď nepřišla. Snažili jsme se to trošku zaurgovat, opět i s podporou předsedy. A 23. února tedy mm, přišla e, spíše omluva, ale ta omluva byla, ten dopis tou omluvou neobsahoval žádné informace o těchto dluhopisech. Myslím si, že je dost obtížné toto pochopit, protože to znamená, že komise nerespektuje náš výbor ani parlament. Pokud poslanci žádají o určité informace a komise nedokáže odpovědět, tak eh, si myslím, že bychom se neměli účastnit jakéhokoliv hlasování, které se týká této záležitosti makrofinanční pomoci Ukrajině, abychom ukázali, že komise prostě nedokázala odpovědět na písemnou otázku, která byla položena před dvěma měsíci. Děkuji. Well, I concur with you in the... Ano, já s vámi souhlasím. Protestujeme proti nedostatku informací. Um, nevím, jaké to bude mít ještě následky, ale určitě bychom to měli dát do zápisu a určitě bychom to, určitě bychom měli veřejně tedy říci, že komise eh, nám tedy nebyla ochotná poskytnout informace. Nyní. První hlasování se týká zprávy zpravodaje pana Helmuta Šolce. Týká se zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými změnami. Máme zde asi 60 pozměňovacích, změ, eh, pozměňovacích návrhů, plus jsou zde také některé kompromisní pozměňovací návrhy. Přistoupíme tedy oddělenému hlasování. Nakonec, se bude, nakonec tedy bude závěrečné hlasování elektronickou cestou. Začneme hlasování, hlasováním v bloku, které se týkají pozměňovacích názo, na- návrhů eh, delegovaných aktů nebo toho postupu, který se týká přenesení pravomocí. Budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále kompromisní návrh, který se týká článku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní bod 1 po článku 1 odstavec 1, bod 1a. Týká se to AFETu, AFET 1, pozměňovací návrh AFET 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní článek 1, podstavec 2, kompromisní pozměňovací návrh. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozně, kompromisní pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní kompromisní návrh číslo čtyři. Týká se článku 1 odstavce 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 6 který se týká článku 2, odstavce 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, budeme to kontrolovat. Zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromisní pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 8. Byl zde návrh, abychom oddělili pozměňovací návrh abychom poz, eh, oddělili pozměňovací návrhy, které se týkají článku 3. Takže půjdeme postupovat postupně. Nyní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní tedy návrh 9.3. Týká se článku 3 odstavce 2. Pozměňovací návrh 9.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto pozměňovat, chcete to zkontrolovat? Takže, takže budeme elektronicky ověřovat pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, tak, takže přijato. Nyní DV4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 12 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní AFET 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ještě to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Nyní 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní AFET 10. AFET 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV číslo 5. Ne, ne, ne. Tak AFET AFET 11. AFET 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. <clears throat> AFET 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 17. A, a FED 13. To jsou totožné pozměňovací návrhy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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní e, návrh AFED 15 byl totožný s tou dvacítkou, takže nyní e, pozměňovací návrh 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Nyní pozměňovací návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ještě to ověříme. Ověřujeme 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní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 Končím hlasování. Přijato. Číslo 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A FED 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 1, který se týká bodu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato číslo 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď navrh eh, budget 2. Ne, ne, pardon, to odpadá, říká pan předseda, odpadá i AFET 3, čili se přesouváme až Nyní budeme hlasovat o návrhu eh, eh, komise elektronicky. Hlasujeme, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 23 byli pro, nikdo nebyl proti. Nyní tedy pozměňovací návrh budget 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A závěrečné hlasování, které se týká celého legislativního usnesení. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 22 hlasy pro, E, nikdo proti, tři se zdrželi. Nyní se Nyní tedy ještě dáme slovo kolegovi, který eh, měl návrh. Milí kolegové, jak jsme již včera řekli, obdrželi jste předeběžný dopis, který se zabývá dalším postupem. Co uděláme s touto zprávou? Chtěl bych vás požádat, abychom souhlasili, že přejdeme k vyjednávání s radou a s komisí, pokud to bude e, nutné, protože víte, že tu jsou ještě některé otevřené otázky celé řady důvodů, proto bych vás chtěl požádat, abyste souhlasili s tím, aby zpravodaj, stínový zpravodajové a e, zpravodaj za AFET se tedy spojili a přistoupili k tomu jednání trialogu s komisí. Dobře, děkuji za tento návrh. Abychom tedy zahájili trialog. To je v souladu s těmi neformálními normálním jednání podle legislativních postupů a to by mělo být 23. února tohoto roku a podle tohoto návrhu zpravodaje navrhuji, abychom učinili e, toto rozhodnutí, že zahájíme neformální jednání s radou a s komisí, abychom dosáhli dohody k prvému čtení. Upravená zpráva by měla být základem pro mandát pro vyjednávací tým a tento tým by se měl sestávat z mé osoby, jakožto předsedy našeho zpravodaje pana Šolce a paní Kristaldovo za EPP, stínovou zpravodajku pan Susta za SAD, paní Desané za ALDE a zástupce ECR a potom navrhovatelka paní Lokbilev za AFET. Můžete souhlasit s tímto návrhem? Dobře, eh, tento návrh byl přijat. Přejdeme tedy teď k hlasování o eh, makrofinanční pomoci Ukrajině. Zpravodajem jsem byl já. Začněme pozněvacími návrhy číslo 7. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. AFET 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, přijato pozměňovací návrh 10. Kdo je, tady je požadavek na oddělené hlasování. Jestliže komise bude souhlasit eh, mezi komisí a eh, ukrajinskými orgány, kde pro, proti zdržel se přijato a potom in order to increase transparency pro proti, zdržel se, přijato. Zahajuji hlasování. Části dvě. Končím hlasování. Nebyl zamítnut. Druhá část byla zamítnuta. AFET 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. AFET 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Dva pozměňovací návrhy Jeden od zpravodaje, druhý z výboru AFED. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. AFED číslo 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kde pro? Proti. Držel se přijato pozměňovací návrhy k úvodním ustanovením preambule a FED 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato a FED 2, kdo je pro? Proti. Zdvihněte prosím pořádně ruce, zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 2. Eh, a ještě ověříme AFED 2 elektronické hlasování. Měli bychom ho zahájit, teď je zahájeno. Zahaj... Eh, hlasování je u konce a výsledek je, že návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 2, je to tak? Ano. 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se přijato číslo 4 pro, proti, zdržel se přijato pozměňovací návrh AFET číslo 3, kde pro, proti, zdržel se přijato pozměňovací návrh 5 Zpravodaj, kde pro, proti, zdržel se, přijato. AFET číslo 4, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 6D, to je vypuštění, kde pro, proti, zdržel se, přijato. A Citations číslo jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A konečné hlasování, elektronické hlasování. o návrhu eh, komise eh, podle těch změn. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A výsledek je přijetí 23 hlasy, jeden se zdržel eh, hlasování. Nyní hlasování o usnesení, opět elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek je přijato 22 hlasy, dva se zdrželi hlasování. Bylo to tedy eh, přijato. Rozhodneme tedy zahájit eh, ty formální jednání o legislativním postupu, jak bylo dohodnuto, neformální jednání s komisí a radou budeme mít vyjednávací tým, který se bude sestávat ze mé osoby, jakožto předsedy z našeho zpravodaje, ze stínových, pan Winkler za EPP, pan Kazak za ALDE, pan Zahradil za ECR, Takže to bylo přijato teď přejdeme k třetímu hlasování. A to se týká Jižního Kavkazu. Pan Metin Kazak za ALDE eh, připravil eh, zprávu a teď kompromis číslo jedna pro, proti, držel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, Janik Žado, oddělené hlasování o dvou částech, čísla 1, pozměňovací návrh je Janika Žado, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 10. Helmut Scholz, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, Janik Žado, Split vote, část jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Část dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Julio Winkler, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 13, Janik Žado, kdo ne, ten odpadá. Takže 18. To požadavek, ústní požadavek, který předložil pan Winkler. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nikdo. Budeme tedy hlasovat o tomto ústním pozměňovacím návrhu číslo 18. Kde pro? Proti? zdržel se, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 3. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Nyní pozměňovací návrh 19, Janik Žado, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnul to pozměňovací návrh 20. Žorž Kutaš, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat 21 od stejného poslance, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat a nyní konečné hlasování o návrhu stanoviska s těmito změnami. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 poslanců hlasilo pro, jeden se zdržel. E, návrh byl přijat blahopřeji našemu zpravodaji Metinu Kazakovi a FED o této zprávě bude hlasovat 7. Eh, a 8. nebo 8. Eh, dubna. Můžeme uzavřít tuto část našeho pořadu jednání. Byl to bod 10 a teď můžeme přejít k bodu 11. A to bude výměna názoru s kanadským velvyslancem při Evropské unii, panem Rosem Honbim, o obchodních vztazích mezi EU a Kanadou. Podívejme se, zda již dorazili naši hosté a náš host je již mezi námi. Vítejte. Omlouvám se. Vítejte, pane velvyslanče. Please may I ask you to take the floor just in the first... Bych vás požádat, abyste se ujal slova na začátek. Myslím, že asi jsme špatně označili eh, místo v sále, kde eh, máte sedět. Yes. Okay. Sorry, ambassador Mike. Pane velvyslanče, omlouvám se, mám trošku chabý zrak a nevšiml jsem si, že už jste mezi námi. Vítám vás a jsem rád, že vás znovu vidím. Ještě než si vyslechneme našeho hosta, tak mi dovolte připomenout vám některé údaje, které se týkají významnosti obchodní vztahů mezi, obchodními vztahy mezi Evropskou unii a Kanadou. V současnosti je Eh, Kanada jedenáctým nejdůležitějším obchodním partnerem EU a ten eh, obchod činí asi 2% eh, zahraničního obchodu. A Evropská unie je také pro Kanadu druhým nejdůležitějším obchodním partnerem po USA. Je tam desetiprocentní podíl na celkovém zahraničním obchodu v Kanadě. Ob, co se týče zboží, tak hodnota je asi 50 tisíc milionů eur za rok 2008 a také jsou to hlavně eh, různé předměty s vysokou přidanou hodnotou, chemické výrobky, technické výrobky. A celkově je, jsou to, tyto produkty představují polovinu všech výrobků vyvážených eh, z Evropské unie do Unie. 15 vývozu také se týká zemědělských produktů nebo produktů, které se týkají s energetikou. Co se týče investic, tak investice mají také velký podíl na vztazích mezi EU a Kanadou. Evropská unie je druhý největší investor v Kanadě a Kanada je čtvrtý největší investor v EU. Proto je zde mnoho důvodů, abychom ještě prohloubili eh, naše vztahy, naše obchodní vztahy, a to prostřednictvím zvláštní dohody CETA, která právě eh, nyní eh, tedy je projednávána. Tato vyjednávání začala v květnu loňského roku, v květnu 2009. První vyjednávání se konalo v říjnu v Otavě a druhé kolo vyjednávání se konalo v Bruselu v lednu tohoto roku. Další kola se budou konat v dubnu, červenci a říjnu tohoto roku. Jedná se tedy o iniciativu, která je nyní aktuální a myslím si, že si velice rádi vyslechneme pana vyslance Kanady při Evropské unii, abychom ještě tedy hovořili o těchto záležitostech. Pane velvyslanče, ještě jednou vás zde vítám. Děkuji, že jste přišel mezi nás a chtěl bych vám předat slovo a doufejme, že se nám, že se dozvíme více informací o e, tomto velice důležitém tématu o obchodních vztazích Kanady a EU. Pane velvyslanče, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat za úvod, v němž jste zdůraznil e, statistické údaje, které se týkají obchodních vztahů EU a Kanady. Musím říci, že tyto statistiky ukazují, že vztahy mezi EU a Kanadou jsou zatím ještě potenciálně rozšířitelné, ještě je potenciál zvýšit a prohloubit tyto obchodní vztahy. A právě proto Kanada a EU začaly vyjednávat o této zvláštní smlouvě loňského roku, o které jste hovořil. Zatím proběhly dvě kola tohoto vyjednávání dohody CETA. Jedno se konalo v říjnu v Otavě a druhé kolo se konalo zde v Bruselu v lednu. Dovolte mi stručně vás informovat o tom, jak vypadá situace v těchto obchodních vyjednáváních. Hovořil jste o tom, že obchodní vztahy se netýkají pouze e, v obchodování s předměty, obchodování se zbožím a služby, službami, ale také se to týká investic. A co se týče investic, tak tam ta situace je e, lepší než e, situace v obchodu se zbožím a službami. Hovořil jste o tom, že Evropská unie je druhým největším investorem v Kanadě, což asi není překvapivé, ale možná si ne všichni uvědomují, že, jak jste také říkal, Kanada je čtvrtým největším investorem v EU. To znamená, že mnoho evropských občanů pracuje pro kanadské firmy. E, možná také znáte různá jména, ale možná nevíte, že to jsou kanadské firmy, třeba Bombardier nebo Research and Motion, firma, která eh, přinesla BlackBerry, firmy, které působí ve strojírenství a také velká také jsou všechny, nebo také je mnoho velkých evropských eh, zemí zastoupeno v Kanadě, zejména je to eh, v ropném průmyslu. A jsem rád, že evropské firmy stále více se právě účastní eh, i kanadského obchodování. Jedna věc, o které jste nehovořil, je to, že jsme také v minulosti podepsali dohodu o službách, která, by, která nedávno vstoupila v platnost. A tato smlouva by měla také e, zlepšit služby leteckých přepravců. Například nyní bude nová linka mezi Montrealem a Bruselem. Nebudete eh, zjistíte už, že ty podmínky pro přepravu, až poletíte z Bruselu do Montrealu, jsou nyní jednodušší. Co se týče obchodu, tak eh, už dlouho se hovoří o tom, že ty obchodní vztahy by mohly být ještě prohloubeny a proto také zde proběhla studia, studie mezi Kanadou a EU, která byla uzavřena v roce 2008 a ta studie došla k názoru, že by bylo dobré uzavřít zvláštní dohodu CETA a více ještě liberalizovat obchodní vztahy. A pokud se to podaří, tak bychom mohli počítat s 20% nárůstem vzájemného obchodu. Proto jsme zahájili vyjednávání a ta vyjednávání mm, jsou, eh, nebo běží poměrně hladce a mm, obě strany eh, dokázaly zatím připra- připravit eh, návrh textu. Samozřejmě, že se tam ještě, jsou tam ještě určité věci, o kterých se hovoří. Ten první text vznikl v Otavě a také jsme obdrželi různé dotazy, které se týkaly obchodování se zbožím a e, službami. Druhé vyjednávání se, týkalo, e, se, se ujednávalo v lednu v Bruselu. Cílem tohoto vyjednávání bylo uh, vlastně odstranit všechny ty věci, které zatím byly v těch uh, hranatých závorkách, všechny věci, které ještě nebyly jasně uh, sděleny ale doká... Mm, myslím, že ten pokrok byl dobrý a obě strany byly velice, eh, velice efektivní a dosáhli jsme pokroku. Také se nám podařilo identifikovat určité oblasti, kde stále ještě nejsme zcela zajedno a na tyto oblasti se nyní budeme soustředit během dalších vyjednávání. Znamená to, že se také dostáváme do takové té citlivější fáze vyjednávání, protože se nyní budeme věnovat těm otázkám, které ještě působí rozpory nebo kde máme rozdílné návrhy, rozdílné názory. Doufám, že to, že kanadské e, provincie a území se také přímo účastní těchto vyjednávání, což by mělo rovněž pomoci celkovému procesu. Eh, provincie a teritoria se eh, účastní zasedání nebo se účastní vyjednávání, které se týká eh, také jejich pravomocí, kam spadají třeba veřejné zakázky a i některé aspekty týkající se investic. Myslím, že nám také pomůže dosáhnout ehm, konce tohoto vyjednávání, pokud se nám podaří vést eh, to, to vyjednávání tak rychle, jako zatím probíhalo. Další kolo bude, pr, bude v Dubnu v Otavě, v červenci v Bruselu a pak v říjnu opět v Otavě. A doufáme, že po těchto pěti schůzkách se provede určitá inventura toho, kam ta jednání vedla. A doufáme, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku. Kanada by chtěla získat větší přístup na trhy, chtěla by posílit také spolupráci, regulovanou spolupráci a chtěla by zlepšit obchodování se zbožím a službami. Evropská unie by zase mohla získat větší přístup k různým zakázkám, k různým věřejným zakázkám v Kanadě a také by chtěla zlepšit obchodní toky. Neměli bychom podceňovat skutečnost, že Eh, dohoda o, svob, do, dohoda o volném obchodu mezi EU a e, Kanadou také vyšle dobrý signál ostatním zemím, protože tedy e, Kanada a Evropská unie jsou proti protekcionismu a chtějí propagovat vzájemné, vzájemný obchod. Pane předsedo, ještě bych chtěl hovořit o našich vzájemných vztazích během vyjednávání Obě strany se dohodly, že protekcionismus se nesmí do našich jednání dostat ani žádnými zadními vrátky. Myslíme si, že bychom totiž porušili základní principy celého, obcho- celého systému obchodu. Eh, jednali jsme s různými odborníky. Také si myslíme, že je nutné jednat o otázkách ochrany životního prostředí. E, víme, že někteří evropští e, poslanci e, také hovoří o situaci těžby ropy v Kanadě a o tom, jaký to může mít dopad na životní prostředí. Ale chci říci, že Eh, toto určitě není eh, způsob, který dokáže nejvíce znečišťovat krajinu, jak říkají některé nevládní organizace. A pokud se podíváme na tyto produkty v rámci celého jejich životního cyklu, tak ten jejich eh, příspěvek vůči emisím CO2 může být nižší než některé jiné zdroje. My eh, přemýšlíme o tom, že budeme dále pracovat na nových zdrojích a snažíme se také o snížení emisí. Za posledních 15 let to bylo snížení o 32 Nicméně chceme zajistit, že parlament i naši obchodní partneři pochopí, že stále ještě mm, je to pro nás obtížný úkol, a velká výzva, Eh, a doufejme, že v budoucnu budeme také o těchto zdrojích moci hovořit eh, zde v parlamentu s vámi nebo s dalšími výbory. Také chci zdůraznit, že pokud hovoříme o takzvaném zeleném protekcionismu, tak můžeme hovořit například o investicích do obnovitelných investic nebo do systému CCS do toho se v eh, Kanadě poměrně hodně investuje a je to také další příležitost, obchodní příležitost pro evropské firmy. Co se týče obchodních vztahů, eh, tak zde máme také téma lovu tuleňů. Víme, že Evropská unie nyní eh, omezila dovoz a Kanada se domnívá, že se jedná o porušení pravidel Světové obchodní organizace. Ale asi pochopíte, že nemůžu více hovořit o celém procesu, protože nyní probíhá proces konzultace. E, jsme si vědomi toho, že v každých vztazích mohou být určité spory, určité rozpory, ale ty rozpory by určitě neměly ovlivnit celkové bilaterální vztahy. Ještě eh, mám jeden komentář, který se týká toho, proč je Kanada atraktivní pro evropské firmy. A ten, dokument, eh, ten argument je to, že Kanada má dobrou ekonomickou pozici, hospodářský, hospodářská obnova Kanady je lepší, než, bylo, než se očekávalo. HDP eh, vzrostlo o 1,2 za první kvartál 2000, a e, zde tedy se očekává také, že HDP, nebo tedy očekávalo se, že HDP e, vzroste o 5%, což tedy není udržitelné. E, kanadská banka očekává 2,9 HDP za rok 2010. Co se týče nezaměstnanosti, tak ta stále je asi 8,3 je to poměrně vysoké, i když tendence je spíše ke snižování nezaměstnanosti. A co se týče ještě vývozu, tak od května 2009 se zvyšuje. Ukazuje to tedy, že obchod se také oživuje. Navzdory tomu máme však deficit. Na letošní rok se to odhaduje asi na 3,7 HDP. Nicméně naše fiskální pozice je silná a máme také zdravé finance. Už druhý rok nám nás Moody ohodnotil, co by číslo jedna, co se týče finančního zdraví. A Kanada, na rozdíl od ostatních zemích, nemusela e, zachraňovat e, některé své banky nebo firmy během finanční krize. Co se týče bankovního e, sektoru, tak to je určitě věc, na kterou také hodně lidí nyní myslí. Také bych ještě chtěl zmínit olympijské hry, které se zde konaly. Také budeme hostit eh, summit G2 a G20 a doufejme, že se na tom summitu dohodnou klíčoví hráči na společném přístupu eh, k finančním a ekonomickým plánům a že tedy budou eh, usilovat o to, aby poté, co se ustoupí od simulačních opatření, aby se tedy ta situace e, nezhoršila, by se zlepšila. Také mi ještě dovolte několik slov o vztahu Kanady s Evropským parlamentem. Jsme velice rádi, že s vámi můžeme spolupracovat. Jsme také rádi, že můžeme vystupovat zde ve výborech, že můžeme jednat s poslanci a že můžeme jednat o oblastech, které jsou v našem společném zájmu. A eh, chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za dnešní pozvání a rád odpovím všechny otázky, které zde zazní. Děkuji, pane velvyslanče, eh, za <clears throat> informace o Kanadě vzhledem k jednáním, které se konají mezi EU a eh, Kanadou, a protože již máme příslušného komisaře pro tyto otázky. Rádi si za nějakou dobu eh, rádi vyslechneme vaše názory a nyní budou mít slovo eh, členové výboru, vždy za politické skupiny, Petr Šťastný za EPP. Nejprve děkuji, pane předsedo. Já jsem zdvihl ruku trochu pozdě, ale vidím, že postupujete po eh, politických skupinách. Eh, chtěl bych znovu přivítat pana velvyslance v našem výboru a v Evropském parlamentu. A nejprve bychom měli hovořit o olympiádě. Chtěl bych vám poblahopřát k tomu úžasnému úspěchu. Měl jsem to štěstí, že jsem se zúčastnil, takže jsem eh, zažil olympiádu na vlastní kůži a to ukázalo, že eh, tam byly eh, stovky lidí, eh, tisíce lidí, kterým se to líbilo zahajující ceremoniál a potom ty eh, jednotlivé soutěže, které ukázaly velké investice a odrážely obrovské investice, tradici eh, země a eh, tři biliony lidí sledovali záznamy, takže televizní přenos překonal rekordy a já e, nejsem úplně nestranický, miluji lední hokej. Chtěl bych vám a poblahopřát ke zlaté medaily, kterou jste si e, zasloužili. E, blahopřeji tedy k vašim medailím a k celkovému úspěchu, ale s zpátky k naší záležitosti. Také jsem pracoval, zúčastnil jsem se sympozí, také jsem byl eh, v, eh, na sympoziu malých a středně velkých podniků. Byli to zástupci z Kanady, ze Spojených států, z energetiky. Jeden se zabýval eh, bezpečností energetických dodávek do budoucna a eh, nemohl jsem si pomoci. Sledoval jsem, co se odehrávalo. Kanadská média dělo, věnovala velkou pozornost eh, o dohodě o volném obchodu a zdá se, že to neprobíhá úplně dobře. Jsou tu určité mráčky na obzoru, co se týče provincií Měl bych tedy jednu otázku. Co pokládáte za určité překážky, co se týče postoje provincií? Protože, jak jsem již řekl, spolupráce těch provincií a určitá podpora je překvapivě dobrá. Jistě já to chápu, Představuje to e, s obrovským podílem e, HDP v Kanadě, ale i na straně EU máte obrovské zdroje přírodního bohatství a my jsme velice blízkými partnery s podobnými tradicemi. Potřebujeme tedy spolupracovat ale vím, že někteří kolegové vznesli určité námitky, ale jak jste již řekl, někdy se přehání a my musíme vynaložit co největší energie právě v těch přátelských oblastech, jak to bude možné. Víme, že někde, <clears throat> když se podíváme tedy na eh, Norsko, Británii, tak eh, <clears throat> bychom měli nalézt jaký způsob, jak je přesvědčit odpovědným způsobem, jak říkáte, a já nemám e, žádné pochybnosti o schopnostech Kanady, že bude tedy přesně takto vystupovat. Takže chtěl bych se zeptat na stanovisko těch provincií a na e, potenciál. Tady e, jsou možná spekulace, kdo co získá, kdo co ztratí z otázku, v otázce příjmů, takže to mohou být potenciální překážky. Děkuji. Děkuji, musíme se vyjadřovat stručně, protože máme omezený čas. Pan Mitradov za zelené je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu velvyslanci za jeho úvodní slova. Tady se jedná o důležitý bod, který souvisí také s obnovitelnými energiemi. Nezávisle na tomto bodu, který jste uvedl, dovolte, abych něco řekl k dohodě samotné. Já mám spíše otázky na komisi. Když se podíváme na dohodu z 13. ledna, tak konstatuji, že v otázkách investic se angažujeme a sice opíraje se o model des investisseurs contrôlés. Nafta. Byl jsem překvapen, když jsem četl tuto dohodu i s ohledem na Lisabon a s ohledem na diskuse, které jsme zde vedli, zdá se mi, že jsme si přece jenom zajedno v tom, že Evropa musí definovat nově svou investiční politiku v souvislosti se vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost. To znamená, že je třeba zapojit více také Evropský parlament. A my potřebujeme určitý čas, abychom mohli skutečně definovat evropskou investiční politiku, abychom si ujasnili, jakou chceme. A mám tedy tady jasno, prostě jasnou otázku na komisi, komisi a také radu. Rád bych, aby došlo k upřesnění, do jaké míry tady došlo k nějakému ujasnění. Chcete postupovat rychleji a v dohodě s Kanadou by možná tento bod mohl být již zohledněn. Tady bych tedy rád věděl, jak nahlíží na tento nástroj komise. Pak bych měl další otázku na komisi k tomuto aktu zelené energie. Tady máme velice dynamickou politiku v oblasti obnovitelných energií také v souvislosti eh, s lokálními aspekty této politiky, i co se týče otázky zabezpečování. Zdá se, že komise tady mm, určitou věc no Pane předsedo, nemůžeme stále říci dvě minuty pro Turecko, dvě minuty pro dohodu, protože tady se jedná o nesmírně důležité otázky. Samozřejmě jsou olympijské hry důležité, ale je tu celá řada dalších důležitých aspektů. Již se blížím k závěru svého příspěvku. Pro nás se tady jedná o naprosto jasnou otázku. Zda Evropa podpoří politiku Kanady v otázce obnovitelných energií. Myslím si, že je třeba na to odpovědět, protože to je důležité také v souvislosti s vyjednáváním o klimatických změnách. Evropa by snad měla i zde definovat svou pozici, čili opět otázka na komisi. Chce komise eh, se obrátit proti těmto obnovitelným energií, takže já dám slovo komisi. It's to the, our guest. A, ano. Nyní Catherine Pierde za skupinu ALDE. Velice děkuji za slovo. Pane předsedo, děkuji za slovo. Pane velvyslanče, děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Já jsem Britka a vím, že Kanada a Spojené království i Evropská unie mají společné shodné standardy a hodnoty. A e, možná je škoda, že jste zde nebyl včera, protože včera jsme zde hovořili o Kolumbii. A vím, že vaše vláda minulý týden zahájila e, proces ratifikace dohody s Kolumbií, ale vy jste se rozhodli jinak. Vy jste se rozhodli ratifikovat dohodu o Ehm, pracovních silách a o životním prostředí odděleně od obchodní dohody. Mohl byste vysvětlit našemu výboru, jak to bylo, jaká ustanovení jsou v této dohodě a proč se Kanada rozhodla eh, takto silně se snažit podporovat eh, tato práva prostřednictvím této paralelní dohody, protože to byla trošku jiná dohoda, než jsme měli zde na stole před námi. Děkuji. Děkuji. Čau Higgins za skupinu GUE. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci eh, se eh, ještě vyjádřit eh, k odborům Kanadě, co se týče této dohody, protože oni říkali, že tlak na tuto dohodu je spíše od těch velkých nadnárodních korporací, které jsou jak v Kanadě, tak v Evropské unii. Eh, například 100 eh, největších firm podepsalo eh, prezentaci nebo podepsalo snahu podepsat tuto dohodu, protože právě tyto firmy z toho budou mít největší prospěch. Chtěl bych se zeptat jednak pana velvyslance a jednak i komise, jaké budou dopady na veřejné služby v Kanadě na základě této dohody zejména co se týče do, eh, městské dopravy, loďařství, vody, elektrické energie. Bude tomu tak, že na základě dohody EU a Kanady budou veřejné zakázky otevřené eh, všem a má Kanada uh, představu, jaké, jaké na to mohou být, jaké mohou být dopady, jaký to může mít tlak na pracovníky a na firmy, které budou nabízet své služby, které se budou hlásit do těch uh, řízení. A také chci ještě uh, se zeptat uh, velvyslance, když hovoří o otevření veřejných služeb, Eh, tak se chci zeptat, jaký je vztah mezi federální vládou a mezi vládou jednotlivých eh, států nebo jednotlivých provincií, protože v eh, Kanadě tedy mají ty provincie možnost vést a řídit politiku veřejných služeb ale pokud vláda na ně bude tlačit, aby prostřednictvím této mezinárodní dohody otevřela ten trh veřejných služeb eh, dalším zemím, jaký to bude mít dopad? Chtěl bych, abyste nám to vysvětlil. Také se ptám na, eh, jak to bude v oblasti dodávek vody. Vím eh, od svých kolegů a přátel v Kanadě, že kanadské Eh, Kanada, nebo že kanadská města jsou proti privatizaci těchto dodávek vody a při různých příležitostech proti tomu protestovali. Ale Evropská unie však eh, tedy disponuje různými firmami, které by měly velký zájem o privatizaci těchto eh, různých eh, dodávek vod a mm, tohoto odvětví. Takže jak se domnívá Kanada, jak to bude vypadat? A také se ještě ptám, zejména komise, jak je vztah mezi eh, dohodou NAFTA a touto dohodou mezi EU a Kanada? Jaké budou dopady a jaký je také, eh, jaké také budou dopady toho, že se snažíme najít ten nejmenší společný jmenovatel. Myslím si, že to eh, povede určitě, určitě k větší eh, soutěži. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud ne, tak požádám nejprve komisi, aby se vyjádřila, protože zde padly některé otázky přímo na komisi. Komise, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že jste padly tři otázky na komisi. Jedna se týkala investic, druhá se týkala toho ontarijského zákona o zelené energii a další se týkala veřejných zakázek ve veřejných službách. Co se týče investic, tak i Kanada navrhla také tu možnost e, urovnání sporů. Evropská unie zatím ještě nikdy ve své smlouvě podobné ustanovení neměla, proto Nikdy tedy to nebylo součástí našich eh, režimů v těch dohodách a budeme se muset eh, této, tohoto požadavku ze strany Kanady nějak, eh, musíme se s ním nějak vypořádat, budeme se jim muset zabývat. Už také proběhla vyjednávání, která se týkala této oblasti a i nyní stále ještě se o tom jedná. Co se týče zákona eh, provincie Ontario o zelené energii, tak my nejsme proti tomuto zákonu jako takovému. My jsme proti tomu, eh, nebo jsme proti konkrétní doložce, jsme proti konkrétnímu ustanovení, které dává přednost eh, místnímu obsahu. A my si myslíme, že se jedná o určitý protekcionismus, o určitou diskriminaci Eh, namířenou proti firmám EU, ale ještě to mm, stále přeskoumáváme, ale určitě nejsme proti tomuto ontarijskému zákonu jako takovému a zcela jistě nejsme ani proti šíření eh, ekologicky šetrné energie. Dále, co se týče otázky na veřejné služby, tak e, samozřejmě, že Evropská unie žádá přístup na e, trh s těmi zakázkami. Je to tak. Týká se to také dodávek vody, elektřiny a městské dopravy. Nemyslíme si však, že by to samozřejmě bude tam trochu více eh, asi soutěže, konkurence, ale myslím si, že tam nepůjde o nějaký eh, ten eh, závod, o ten nejmenší společný jmenovatel, nebo že nepůjde o žádný sociální dumping. Ten sektor se otevře hospodářské soutěži, ale myslíme si, že to spíš bude ku prospěchu spotřebitelům a tím pádem nepřímo i to bude ku prospěchu pracujícím. Děkuji. Chce se ještě vyjádřit eh, stínový pan, pan Jinik Shadow. Pane předsedo, bych spíš chtěl dostat odpověď. Já jsem dal velice jednoduchou otázku. Eh, vyjednávání z Evropské komise eh, s podporou rady či nikoliv je pro tato ustanovení týkající se investic v rámci těchto vyjednávání. To znamená, je tedy postoj komise takový, že Evropská unie by měla provozovat takovouto investiční politiku, než dojde k dohodě o obchodu s Kanadou. Ale nestačí říci, Kanada to žádá, uvidíme, co my uděláme. Já chci vědět, zda Evropská komise eh, podporuje tady ty investiční Dispute Settlement v rámci této dohody. Opět to je tedy otázka adresovaná na komisi. Děkuji. Ne, komise to nepodporuje. Děkuji. Opět bych rád dal slovo našemu hostu, panu velvyslanci, s prozbou, aby odpověděl na tyto připomínky, komentáře a otázky. Rád bych sám dodal ještě jednu otázku které jsou ty nejs, nebo byly nejsložitější kapitoly eh, během vyjednávání, které jsou ty nejsložitější témata, která mohou bránit eh, v rychlému uzavření jednání. Velice vám děkuji, pane předsedo. Eh, zazněly tu skvělé otázky a učiním, co bude v mých silách, abych na ně odpověděl eh, vzhledem k tomu času, který máme k dispozici. První otázka. Tedy chtěl bych poděkovat eh, za vaše připomínky k olympiádě. Byla to opravdu vzrušující událost a víme, že se Slovensku také vedlo velice dobře, i když jsme nad vámi zvítězili. Otázka týkající se role provincií v při tom eh, jednání. Já jsem v úvodu řekl, že to je bezprecedentní a účast provincií je něčím, což je nesmírně povzbudivé a bylo doposud velice povzbudivé při vyjednávání, protože to jsou eh, zásadní zájmy a to vlastně e, obchodní záležitosti spadají do jurisdikce těch e, provincií. Zajistíme, aby e, jednání pokračovalo, dosáhli pokroku a máme opravdu ambiciozní cíle. Pokusíme se dosáhnout dohody v největším počtu otázek. A to je jeden z důvodů, proč podporujeme eh, provincie, aby se jednomyslně účastnili eh, tohoto vyjednávání. A jsou to otázky obchodu, eh, regulační záležitosti. A pokud se nám podaří být tak ambiciozní a projednávat tyto otázky a dojednat výsledek ve prospěch obou stran. Pak se domnívám, že provincie tento výsledek potvrdí. K tomu také bylo při vyjednávání o vztazích mezi Kanadou a USA a také Mexikem o vyjednávání dohody NAFTA. Další otázka se týkala celé řady otázek investování a e, také arbitrážních ustanovení. Zazněla tu předběžná připomínka, která se týkala e, ropného průmyslu. Já jsem samozřejmě e, nehovořil o obnovitelných zdrojích. Ropa nepatří k obnovitelným zdrojům. A to se snažíme řešit eh, velice zdravým způsobem pro životní prostředí. Eh, k tomu se Kanada zavázala a eh, v souvislosti s obnovitelnými zdroji jsem říkal, že když se lidé dívají na Kanadu jakožto producenta plynu a ropy, eh, tak eh, v této souvislosti máme také jedny z největších projektů eh, zachytávání a skladování uhlíku. Vláda v Quebecu a Fontariu zahájila výběrová, obrovská výběrová řízení také pro zařízení na výrobu větrné energie, takže se to netýká pouze ropy a plynu, ale i obnovených eh, obnovitelných zdrojů. 90 našich zdrojů eh, našich zdrojů má být eh, prostých skleníkových emisí skleníkových plynů do roku 2020 většina zemí se Eh, může eh, snít jenom o takové to vysoké úrovni, jak se domnívám. Co se týče toho eh, ustanovení řešení sporů, bylo cílem byl to jeden cíl při vyjednávání. Máme již e, osvědčené postupy řešení e, sporů e, v jiném kontextu jiných smluv, které Kanada podepsala. Samozřejmě respektujeme zájmy komise, respektujeme roli Evropské unie v této oblasti a o tom budeme jednat, jakmile jednání pokročí dále co se týče ontarijského zákona o zelených energiích, federální e, úřady podporují cíl tohoto zákona e, příslušná opatření, která se týkají toho podílu místního obsahu nebo místního průmyslu vzhledem k požadavkům na zapojení e, místního průmyslu, tak to je obdobné jako v Evropě. Třetí otázka, která se týkala e, dohody s Kolumbií. E, Kanada obnovila svou legislativu, myslím, minulý pátek, abychom uzavřeli tuto dohodu s Kolumbií a ta má dvě stránky. Je to monitorování a e, sankce. A my se snažíme e, přispět ke zlepšení vlády v Kolumbii a chceme e, zlepšit vztahy a environmentální standardy. Domníváme se, že tato dohoda bude dobrá a podpoří tyto záměry. To je tedy spíše precedent, ne zcela konkrétní konstrukce. Například e, v rámci NAFTA máme určité dohody o životním prostředí a Kanada se nesnaží eh, oba prvky začlenovat eh, do dohod. A nakonec tu zazněla otázka týkající se odborů. Zda tato eh, dohoda bude ve prospěch velkých společností pouze. Kanada má ekonomiku zaměřenou na vývoz a usiluje o přístup k investicím a otevřené obchodování na celém světě. Jsem přesvědčen o tom, že tato dohoda podpoří e, e, vytváření pracovních příležitostí v Kanadě i v Evropě a bude e, posilovat obchod a potom, které byly pro nás nejsložitější kapitoly při vyjednávání, bývají nej, nejsložitějším prvkem stanovení cen. Tady byly složité otázky týkající se zemědělství, protože jak Evropská unie, tak Kanada mají citlivý e, přístup k určitým aspektům zemědělství. E, není tedy pochyby, že eh, složité jednání se eh, povede právě na téma zemědělství. Eh, je to velice technická a složitá oblast a také ústavní otázky, takže si to vyžádá ještě tedy velmi mnoho vyjednávání. Děkuji. Děkuji, uzavřeme tento bod eh, našeho programu. Myslím, že to bylo velice důležité, že jsme si zlepšili eh, své informace o stavu eh, tohoto jednání a jsem přesvědčen, že to není poslední příležitost, kdy si budeme moci vyměňovat názory o pokroku tohoto jednání. Ještě jednou děkuji. Přejdeme tedy od bodu 11 ke sdělení předsedy týkající se rozhodnutí a doporučení koordinátorů. Zápis našeho jednání z 23. února e, byl e, dán k dispozici a e, můžeme ho přijmout k ke konci této schůze. Zápis z schůzky dnešního rána bude distribuován a bude schválen při příští schůzi. teď přejdeme k bodu 13. Dvoustraná ochranná doložka v obchodní dohodě mezi EU a Koreou. Jak víte, tato dohoda o volném obchodu vychází eh, z dvoustrané ochranné eh, doložky, která zavazuje obě strany, aby obnovili tarify, které uplatňují členové VTO v případě navýšení dovozu, což by mohlo způsobit závažná narušení. K implementaci této ochranné doložky navrhuje eh, komise e, určitá opatření, e, opatření tedy té ochranné doložky. Všechny obchodní dohody obsahují ochranné doložky. A vzhledem k tomuto nařízení se tato doložka opírá o tři podobné nástroje. nařízení Rady z roku 2007, které se týká dohod o ekonomickém partnerství se zeměmi AKT, potom nařízení Rady z roku 2009 obecně platné předpisy o dovozu a potom nařízení Rady z roku 2003, které se týkají přechodných mechanismů, ochranných mechanismů pro dovoz eh, z eh, čí, výrobků z Číny. Komise nám nevysvětlila, proč se opírá pouze o tyto tři případy, proč se neopírá o obdobné ochranné doložky, eh, které se uzavírají u obdobných dohod o volném obchodu. Pro parlament je to velice důležité, protože si uvědomuji, že mnozí z nás eh, vidí značný dopad eh, eh, tohoto stanoviska na dohody o volném obchody obecně. Dávám slovo panu Halbovi za EPP. Trade agreement with... Děkuji. Tato dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou je zajímavá pro obě strany. Já jsem si jist, že celkově ta dohoda je dobrá. Souhlasím, že je dobré posílit vzájemné vztahy a také, aby eh, tedy toto mělo dobrý dopad jak na trh v Evropě, tak v Koreji. Víme, že jsou zde určité otázky, které se týkají některých odvětví a některých konkrétních částí této dohody. Musíme si vyslechnout všechna odvětví eh, a myslím si, že musíme jim naslouchat, protože jsou také velice tyto, eh, tyto odvětví jsou důležité, abychom se dostali krize. Je zde jednak automobilový průmysl a textilní průmysl. Tyto odvětví už vyjádřily své obavy z dopadu této nové dohody. Tyto, tato odvětví jsou velice proaktivní. Musíme jim tedy naslouchat, musíme s nimi vést konzultace. Co se týče Koreji, tak eh, tam vlastně mají nižší výrobní náklady. A je tedy nutné hovořit eh, o tom, aby té mm, tedy nedocházelo k eh, pokřivení situace. Myslím si, že evropský automobilový průmysl je velice konkurenceschopný a je také důležitý, je klíčový pro rozvoj, eh, pro obnovu evropské ekonomiky a proto musíme brát jeho názor v úvahu. Nicméně my jako výbor INTA musíme být velice konstruktivní a musíme také využívat nové pravomoci, které nám dává Lisabonská smlouva. Eh, za tuto zprávu, eh, která se týká vztahu mezi EU a Koreou jsem já a snažím se uh, abychom vzali v úvahu všechny na všechny, eh, všechna odvětví. Myslím si, že je důležité, aby to bylo také atraktivní pro odvětví. Snažil jsem se zjistit, eh, jaké jsou argumenty pro a proti. A domnívám se, že je dobré, aby zde byla tady ta, ta ochrana doložka. Chceme zde, aby zde byla ochrana doložka, která bude uplatnitelná, pokud dojde k určitému eh, nerovnoměrnému, eh, nerovnoměrné situaci. Zároveň však chceme, aby se nesnížilo eh, postavení Evropské unie v budoucích vyjednáváních o podobných smlouvách. My se ptáme, zda tato, tato opatření budou dostatečnou garancí pro zúčastněný průmysl a také se eh, také bych si chtěl, také bych si chtěl vyžádat názor právního, eh, právní služby. Měli bychom se snažit, eh, abychom tedy mm, zašli co nejdále, ale ještě mi dovolte říci několik otázek, o kterých se hovořilo. Musíme mít trialog. Za prvé se týká o definici té vážné újmy, nebo hrozby vážné újmy. Je to trošku jiné než u eh, různých antidumpingových řízení, protože zde hovoříme o fair trade, o spravedlivém obchodu a já to chápu tak, že eh, tedy je nutné, aby to státy uplatňovaly. Eh, zatím to, jak je to zde napsáno, tak to nejde správným směrem je nutné ještě dobře vysvětlit všechny příčiny a dopady. Také musíme více e, přemýšlet o dopadech. Můžeme třeba hovořit se zeměmi, e, na které se to bude vztahovat. Také je důležité zamyslet se nad dopady na regionální úroveň, protože to opatření e, nedokážou ochránit. Musíme eh, trvat na tom, aby eh, jsme dokázali eh, odhadnout vážnou újmu a dokázali jí zabránit. Dále je zde doložka, ochrana doložka, která má platit prvních pět let. A je zde podmínka, že tedy během těch prvních pět let nemůže být tato doložka zrušena. Je důležité, aby se celého řízení zúčastnil eh, zúčastněný průmysl. A také ještě co se týče komitologie, tak eh, rozumíme tomu tak, že rada, eh, role rady je příliš velká, to už je dnes tedy zastaralé. A na základě společného rozhodnutí, co se týče Mm, přenesení pravomocí, eh, je se tedy nová situace. Toto jsou hlavní otázky, kterým se musíme věnovat v naší práci. Vážení kolegové, velice jsem, eh, se těším na vaše názory a těším se na další práci na tom, abychom tedy vypracovali účinnou eh, dohodu mezi EU a Koreou. Děkuji. Velice děkuji. Vyslechli jsme si tedy zpravodaje a Jedná se tedy pouze o první výměnu názorů na toto téma. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve za SAD. Tři minuty, prosím. I will try. I will... Pokusím se o to. Děkuji vám, pane předsedo. Dohodu s Koreou budeme samozřejmě velice pečlivě sledovat. To je první dohoda eh, od doby, kdy vstoupila platnost Lisabonské smlouvy, eh, kdy vstoupila platnost Lisabonská smlouva, to znamená Evropský parlament eh, se tady více zapojí i pro další dohody, které přijdou. A proto se domnívám, že musíme velice bedlivě a také s dostatečným časem se na to podívat. Dnes se nejedná o tu dohodou eh, jak, jako takovou, ale jedná se o tu doložku ochranou. Je tady celá řada dobrých aspektů zapojení občanské společnosti, a celá řada pozitivních aspektů i pro evropský průmysl. Ale chybí tady bezpečnostní mechanismy, zejména v oblasti automobilového průmyslu. A proto samozřejmě přijde na to bezpečnostní podmínky vybavit takovým způsobem, aby tady došlo skutečně k, rovno, k dosažení rovnováhy. Já mám šest bodů, které bych velice rád dal do diskuse. První bod. Definice podstatné újmy Eh, či poškození. Jak je to tedy, mm, není to příliš jasný pojem. Za druhé, kdo může eh, uvést vchod šetření? Já se domnívám, že Evropský parlament musí mít stejné právo jako komise a jako rada. Za třetí, časové odstupy či intervaly v dvoustranné ochranné doložky se mi jeví být příliš dlouhé. Je třeba moci učinit rychle rozhodnutí. Eh, další bod. Nedomnívám se, že třeba říci opatření eh, na základě dvoustranné ochrany doložky by měly být omezeny na čtyři roky, protože záleží vždycky na tom, zda se odstraní příčina či nikoliv. Pátý bod. Eh, v skutku Potřebujeme tady také určitou zpětnou vazbu z duty drawback. V dohodě to má vstoupit později v platnost, ale eh, prostě je třeba mm, překlenout nějak toto období, proto se domnívám, že by bylo dobré integrovat tady odpovídající ochranné doložky. A pane předsedo, můj poslední bod, a to je otázka komitologie skutečně Tady se odkazuje na starou úpravu, pan zpravodaj na to poukázal, tady musíme velice pečlivě dohlednout na to, aby se tady zapojila opravdu dnes platná komitologie, aby zůstala zachována práva pro Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo, dvě a půl minuty jsem potřeboval. Thank you. Uh, on behalf of... Děkuji. Mikael Fajera za ALDE. Pane, pane, předsedo, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já bych za frakci Aldy nejprve rád konstatoval, že dohodě s Jižní Koreou eh, připisujeme velký význam, protože je to první bilaterální dohoda eh, po dlouhé době uzavíraná s velikým partnerem na trhu. A v této souvislosti existují stále ještě veliké debaty o eh, duty drawbacku, čili o zpětných úhradách. Tady se diskutuje zejména v určitých průmyslových odvětvích, které vyjádřily své vážné obavy. Eh, podle vyjádření komise by v rámci dohody eh, se mělo vlastně výjít vstříc těmto pochybnostem za integrováním té ochranné doložky. Ale když se bedlivě podíváme na tu ochranu doložku, je třeba vyjasnit si taky otázku E, zpětných úhrad, duty drawback. Měli bychom e, se na to podívat pečlivě možná formou veřejného slyšení, abychom e, také slyšeli odborníky Eh, které jistě vyslechla i komise, ale my bychom je rádi slyšeli také přímo zde. A teď k tě ochranné doložce. Eh, podle mého názoru tady přijde zejména na to, aby se vyjasnily nejasné pojmy, jako například významná újma či významné poškození. Tady to by mělo být upřesněno, tak aby bylo jasno, o čem vlastně hovoříme. Přitom se zejména jedná otázku, co to je relevantní trh. Relevantní trh je třeba bude stačit, když tady bude signifikantní ohrožení či újma jenom na dílčích segmentech trhu, anebo se musí brát vždy eh, celý trh jako takový. Tady bychom rádi měli vyjasnění od komise. Také eh, kolega Lange se zmínil o těch intervalech, eh, které se nám zdá, že by bylo třeba také ještě jednou přeskoumat, protože tady se jedná zejména o to otázku, zda ty ochranné doložky vůbec budou moci včas působit. Domníváme se, že zkrácení intervalu by bylo správnou cestou. A třetí bod, o kterém jsem se chtěl ještě zmínit v této souvislosti, je otázka pozdější realizace či prosazování. Tady je otázkou, kdo může vyžádat přeskum. Já se rovněž domnívám, že i parlament by tady měl mít tuto možnost vyžadovat přeskoumání či kontrolu. A potom s tím souvisí otázka, jak se to má realizovat v praxi. To je věc, na kterou bychom se měli soustředit, a sice jakou konkrétní pomoc obdrží evropské firmy v Jižní Koreji, domnívají se, že došlo prostě k té újmě či k nějakému nedodržení pravidel. Čili jak to bude vypadat v konkrétním případu? Děkuji. Děkuji. Je další skupina, která se chce k tomu vyjádřit? Pan Martin. Robert Sturdy za ECR. Omlávám se, Davide, asi máme stejný postoj, jakožto eh, stínový eh, zpravodaj za ECR se domníváme, že můžeme podpořit eh, slova pana zpravodaje. Nejdůležitější situace je taková, že je to pro Evropu obrovská příležitost. Myslím, že je to životně důležité pro náš výbor protože je to první dohoda po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a dává nám to velké pravomoci, když se podíváme eh, na časový harmonogram eh, lobování. Jsou tu různé eh, průmyslové odvětví a musíme tomu věnovat pozornost. Vy jste zmiňoval Eh, definici, že je to eh, ohrožení porušování nebo té újmy. Eh, to je třeba vysvětlit ty průmysly, kterých se to týká, budou požadovat šetření toho možného ohrožení. Já jsem slyšel spoustu fám. Setkali jsme se nedávno s ministrem z Koreje a na mě to velice zapůsobilo. On hovořil opravdu eh, velice eh, hezky a věděl, o čem hovoří. A eh, toto musíme sformulovat opravdu dobře. Je to také otázka cti našeho výboru. To je prozatím vše, co chci říct. My budeme spolupracovat se spravodajem a stínovými spravodaji. Ano, já také souhlasím. Podporuji tuto dohodu o volném obchodu s, Koro, s Koreou a myslím si, že tato ochranná doložka je nezbytnou součástí k tomu, abychom chránili eh, průmysl. Já si myslím, že tato ochranná doložka, kterou navrhuje komise, představuje účinnou ochranu pro EU, ale eh, na, na, na rozdíl od ostatních kolegů si myslím, že jediný problém je s touto dohodou je to, že je nutné to ještě více objasnit a vysvětlit. Tato, tato, tato doložka by měla být ještě um, lépe formulována a měl byste být taky stanoven přesný kauzální vztah mezi újmou evropského eh, odvětví a možností znovu uplatnit tyto eh, celní sazby. Eh, také je zde otázka, jak budeme zjišťovat eh, všechny informace. Ale myslím si, že proti té ochranné odolnosti nic nemám. Je to účinný způsob, jak ochránit evropský průmysl. A také ještě můžeme hovořit o tom, eh, že tato doložka se uplatní Eh, že tedy je nutné, aby nejprve tato doložka byla začleněna do právních předpisů EU, protože jinak ji nebudeme moci uplatňovat. Takže je to i na, naše práce. Děkuji. Nyní paní Alde. Děkuji, já bych se chtěla připojit k těm mým kolegům. Je třeba podívat se na no to, aby tato ochranná doložka byla skutečně aplikovatelná a aby byl více zapojen Evropský parlament, protože my tady zastupujeme občany a musíme být, mít příležitost prostě vyjadřovat se k této složce. A domnívám se, že můžeme dospět k dohodě. Já bych tady měla dvě poznámky. To první se týká eh, zpětných úhrad Tady musíme skutečně přeskoumat, zda to neskreslí hospodářskou soutěž. A za druhé, to je možná trochu dále ta otázka, ale moji kolegové právem poukázali na to, že tato dohoda musí být bedlivě proskoumana s ohledem na Lisabonskou smlouvu. To má jistě pravdu. Ale kromě toho je třeba také zanalizovat, jaký dopad to bude mít v souvislosti s hospodářskou krizí, kterou teď máme v Evropě. Dochází k odbourávání pracovních příležitostí a naše vlastní průmyslová odvětví v našich vlastních oblastech mají závažné potíže. To možná ještě nevypadalo tak na začátku vyjednávání, ale z hlediska dnešní ekonomické situace, která skutečně není dobrá a z hlediska vyhlídek týkajících se zotavení ekonomiky v Evropské unii, což také nevypadá zrovna báječně, je třeba ještě jednou přeskoumat tuto dohodu. Co děkuji za komisi. Tady máme pana Millera, nebo ne? Ano. Děkuji. Děkuji. My jsme zde dva a myslím si, že to je pouze první příležitost z mnoha, kdy budeme hovořit o tomto velice důležitém eh, eh, legislativním dokumentu. A jsem rád, že jsem zde dnes přítomen, abych se k tomu vyjádřil. Nejprve chci říct, že vítáme jmenování zpravodaje, protože to je velice důležitá legislativa. Chci také ujistit výbor, že komise bude ze všech sil usilovat o to, aby zde byl uplatněn účinný mechanismus ochrany, který bude brát v úvahu také všechny obavy, které vyjádřily některé sektory evropského průmyslu. Pracujeme na tom a určitě budeme také spolupracovat s parlamentem i s radou, abychom zajistili, že ta, to, konečná, to konečné znění bude eh, ošetřovat všechny tyto obavy a názory. Hovoří se o tom, že zde je nový prvek flexibility k tomu, navíc k tomu, eh, jak zatím fungují standardní eh, ochranné opatření. Co se týče těch časových lhut, tak v našem eh, návrhu jsou velice krátké. Samozřejmě, že ještě o tom můžeme hovořit, zda ještě by snad mohly za některých okolností být ještě zkráceny, ale myslím si, že jsou mnohem kratší než standardní lhuty. Také celá ta, eh, celý ten proces je zjednodušen, nepotřebujete kvalifikovanou většinu pro přijetí. Eh, jde pouze o to, že nesmí být eh, kvalifikovaná většina proti, což je tedy velké zjednodušení celého procesu. A jediný právní, jediná právní povinnost je zvláštní tedy zkouška pokud uh, budete mít pocit, že, vám dochá, že dochází k újmě, tak musíte to doložit. Myslím si, že tento návrh je účinný a umožní nám také rychle reagovat, pokud by došlo k nějakému případu vážné újmy nebo hrozby vážné újmy. Ještě budeme muset vypracovat všechny prvky, které ještě zlepší účinnost této dohody. E, také je zde možnost, aby odvětví mělo e, možnost iniciativy, aby mohlo podat stížnost. O tom ještě hovoříme, jsme otevřeni vašim názorům, také o tom budeme hovořit s radou a uvidíme, jaký na to budou mít názor členské státy. Určitě věnujeme mnoho pozornosti názorům evropského průmyslu a také jsme připraveni zamyslet se nad tím, jak je možno s celou touto záležitostí dále pokročit. Chci ještě vysvětlit jeden bod. Komise si je zcela jistě vědoma, že jsou určité citlivé sektory průmysly, které mají zvláštně velké obavy. Ale chci říci, že kromě tohoto kromě této ochranné doložky se ještě bude tento sektor nebo bude se ta situace monitorovat, abychom měli dostatečné informace k tomu, abychom mohli uplatňovat tuto doložku, pokud k tomu tedy nastane, eh, pokud eh, k tomu budou, eh, pokud ta situace tomu bude odpovídat. Ještě chci trochu varovat. Jsem velice rád, že všechny tyto diskuse probíhají ale eh, musím upozornit na to, že eh, co se týče těchto definic, tak všechny definice, které používáme, eh, musíme tedy brát v úvahu také Světovou obchodní organizaci. A nemluvím zde pouze o dohodě s Koreou, ale i s jinými zeměmi. Je důležité, aby nedošlo k bumerangovému efektu a nakonec, aby se to neobrátilo proti našemu vývozu. Myslím si však, že to je ještě věc, o které budeme určitě podrobně hovořit a velice rádi během celého toho postupu ještě vyjasníme všechny termíny, všechny definice a také budeme hovořit o tom, jak se to celé bude uplatňovat v praxi. To je vše, co k tomu mohu říci dnes, ale těším se na úzkou spolupráci se spravodajem a s dalšími členy tohoto výboru, abychom pokročili s touto eh, důležitou eh, záležitostí co nejrychleji. Děkuji. Vidím tedy, že ta reakce, ta, ta první reakce je spíše pozitivní. Děkuji, pane předsedo, děkuji za všechny příspěvky. Eh, souhlasím eh, s kolegy v tom, že tady máme skutečně velikou příležitost, abychom reprezentovali naše občany, abychom skutečně velice dobře pracovali v našem výboru pro mezinárodní obchod v této nové éře, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Musíme dostat eh, těmto výzvám. No, vlastně se zhodujeme v těch bodech, které je třeba definovat. To znamená definování té újmy či způsobení škody, zavedení povinnosti Evropského parlamentu, povinnosti, aby Evropský parlament mohl převzít iniciativu v tomto případě. A především bych rád vyzdvihl skutečnost, že musíme usnadnit, musíme usnadnit implementaci těchto doložek, protože tyto doložky nám nebudou vůbec nic platné, když se nepodaří je snadno realizovat. A mým, to bude mým cílem a jistě to bude cílem celé naší skupiny a doufám, že to bude cílem celého našeho výboru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Yes, Robert Sturdy said... Jak řekl Robert Sturdy, musíme se dobře zhostit svého úkolu a také včas. čas Chtěl bych vám připomenout, že 27. dubna je by tato návrh zprávy by měl být připraven k prvému čtení. V květnu je potom eh, lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Přijetí zprávy v prvém čtení plánujeme na 1. června a eh, hlasování na plenárním zasedání potom eh, by to mělo být v polovině června eh, přejdeme dále k bodu 14. Evropský útvar pro vnější činnost. Pan Lange, pane předsedo, tento harmonogram je ale velice těsný. Byli bychom rádi, kdybychom mohli provést eh, důkladné posouzení dopadů. Proto bych se na to díval s výhradou. Možná budeme potřebovat ještě více času. to byl jenom návrh harmonogramu, ale zaznamenali jsme eh, do zápisu vaši výhradu. Bod 14. Evropský útvar pro vnější činnost. Jak víte, organizace eh, takovýto útvar pro vnější činnost by měla být vytvořena radou po konzultaci s Evropským parlamentem a poté, co získáme připomínky od komise. Co se týče závěru Evropské rady, tak eh, se počítalo s koncem dubna tohoto roku a tak se parlament dostal pod tlak, aby zorganizoval vypracování svého stanoviska co nejrychleji. Zdá se, že se nepodaří tedy splnit tento těsný monogram. Požádali jsme eh, také ostatní výbor ITRE o stanovisko a náš zpravodaj Jan Zahradil dost, obdržel tři eh, dokumenty. Byl to zpravodaj Brok za AFED a ten obdržel potvrzení od místo předsedy vysoké představitelky paní Eštonové 23. března se má konat výměna názorů o tomto útvaru a náš e, e, zpravodaj e, to připraví za náš výbor. Budeme muset tedy rychle pracovat na tomto návrhu a náš zpravodaj souhlasil, že zapracuje tedy první eh, připomínky ITRE v podobě pracovního dokumentu. Dávám tedy slovo našemu eh, navrhovateli panu Zahradilovi. Děkuji, pane předsedo, pokud vás mohu požádat, dejte si prosím sluchátka, protože budu hovořit česky. So is everybody happy with the earphones? Má každý sluchátka? Dobře. Já bych chtěl především poděkovat za možnost otevřít tady diskuzi o eh, službě vnější akce, External Action Service. Jak pan předseda eh, správně poznamenal, je to vstupní materiál, protože eh, to rozhodující slyšení Eh, s paní Ešnovou se odehraje 23. a eh, já tam eh, budu přítomen. Ale v každém případě si myslím, že některé věci je možné konstatovat už teď a velice rád si vyslechnu všechny názory, všechny reflexe, které přijdou od ostatních členů výboru. Na začátku chci říct jasně jednu věc. Každý tady v tom sále ví, že já pocházím z frakce, která byla kritická eh, k mnohým aspektům Lisabonské smlouvy, včetně vytvoření služby vnější akce. Ale to je v tuto chvíli irrelevantní, eh, protože já bych chtěl zcela logicky dát dohromady takovou zprávu, která by reflektovala názory výboru jako takového a tudíž všechno, co tady v tuto chvíli řeknu, eh, nejsou politicky zabarvené názory moje nebo mojí frakce, to si nechám na diskuzi u nás ve frakci, ale je to snaha definovat tady některé objektivní jevy spojené se vznikem a fungováním služby vnější akce, tak, abychom se na tom mohli dohodnout. Lisabonská smlouva platí, Evropská unie je společenství práva a proto se především musíme držet Lisabonské smlouvy a toho, co je v ní definováno. A i podle Lisabonské smlouvy je obchodní politika na jedné straně a zahraniční politika na druhé straně. E, jsou to dvě rozličné kategorie a jsou také rozdílně definovány v Lisabonské smlouvě. Obchodní politika od samého začátku byla a je politikou striktně komunitární, tedy společnou. Zahraniční politika ani podle Lisabonské smlouvy de facto takovou politikou není. Je to politika, kde se stále rozhoduje na bázi jednomyslnosti, je to politika, kde je povolena možnost konstruktivní abstence, tedy nezúčastnění se na nějakém eh, společném názoru nebo postupu Evropské unie a Eh, je to prostě politika, která legálně, právně je definována eh, ze smluv jinak než politika obchodní. My bychom si toho měli být vědomi a měli bychom eh, tudíž posuzovat vznik služby vnější akce striktně z našeho hlediska, z hlediska toho, co to bude znamenat pro mezinárodní obchod a pro obchodní politiku Evropské unie. Obchodní politika Evropské unie spadá pod působnost komisaře, eh, ten je zodpovědný Evropskému parlamentu a máme tady DG Trade, tedy generální ředitelství pro eh, obchod. My bychom tedy především měli, podle mého názoru, zabránit tomu, aby tady došlo ke zdvojování nebo duplikaci eh, dnes již existujících specializovaných týmů a služeb, které existují v rámci DG Trade, ale měli bychom spíš přispívat k tomu, aby jejich zkušenosti a schopnosti obohacovaly možnost eh, externích vnějších vztahů Evropské unie. Měli bychom tedy podle mého názoru prosazovat to, aby veškerý personál, který pracuje v delegacích Evropské unie a který je zodpovědný za implementaci obchodní politiky a obchodních vztahů, byl dále podřízen DG Trade, aby, aby tam nedocházelo k jakémusi míšení kompetencí, aby tam nedocházelo eh, k nejasnostem eh, v odpovědnostech. Eh, totéž konec konců platí i o Eh, každém vedoucím nebo hlavě nebo head of EU delegation eh, v budoucnosti. Měli bychom tedy stát o to, aby v této oblasti byla vypracována eh, příslušná pracovní metodologie, jakým způsobem tento šéf celé takové mise EU bude v rámci svého úřadu postupovat, i pokud jde o obchodní politiku. Eh, měli bychom, pokud by došlo k nějakým nejasnostem nebo kompetenčním sporům mezi vysokým představitelem pro zahraniční politiku na jedné straně a komisařem pro obchod na straně druhé, stát o to, aby tyto spory byly řešeny na úrovni Evropské komise a měl by za ně být tedy zodpovědný eh, předseda Evropské komise. Eh, dámy a pánové, ty názory, Eh, které si myslím, že eh, by mohly být našimi společnými názory, jsem schrnul eh, v tomto pracovním dokumentu. Je to dokument velice krátký, znovu opakuji, že je to dokument, který se nezabývá hodnocením služby vnější akce per se, jako takové, ale pouze a jedině tím, jaký to může mít dopad na to, co spadá do naší pravomoci, do naší působnosti, tedy do obchodní politiky Evropské unie. Eh, já znovu opakuji na závěr, eh, abych nebyl příliš dlouhý, že budu velice rád za jakýkoliv názor, eh, samozřejmě včetně názorů kritických na tento working paper a doufám, že se nám podaří dospět k vzájemně přijatelnému stanovisku, které tento výbor bude moci prezentovat v blízké budoucnosti. Děkuji za pozornost a myslím, že z mé strany to jako úvodní slovo stačí. Thank you. Um, I must... Velice děkuji. Já se obávám, že už nemáme příliš času, takže možná si ještě vyžádáme od tlumočníků eh, několik eh, minut navíc a doufám, že tedy eh, s námi ještě se trvají. Nicméně budu muset omezit časový, časové tedy vstupy. Takže pan Michael Fire za skupinu ALDE, dvě minuty, prosím. Ano, pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, budu stručný. Podle mého je rozhodující, abychom obchodně politické kompetence měli zajištěné i v budoucnu v těch delegacích. Ze zkušenosti máme zpětné ohlasy od evropských firm, jak je důležité, aby tam měli eh, partnery k jednání. Hovořili jsme o eh, výfukových normách například v Koreji. Tady to bylo pro rozhodování opravdu důležité. A teď jsou obavy, že eh, když tento útvar vznikne, že budou podřízeny eh, zahraničně politickým zájmům. A já si myslím, že bychom měli zcela jasně ukázat, že EU je v prvé řadě hospodářskou unii. V hospodářské politice jsme odkázáni eh, na to, abychom měli obrovskou síť zastoupení a zástupci eh, generálních ředitelí by měli jednat, že usilujeme o synergické efekty. To je jasné, že se snažíme združovat jednotlivé úkoly, to je v pořádku, ale chtěl bych se jasně přemluvit za to, aby obchodní politika eh, hrála samostatnou eh, roli v těch delegacích. Děkuji. Pan Kaspery, Daniel Kaspery. Ano, vážené kolegyně, kolegové, domnívám se, že vytvoření e, společných služeb představuje dobrou šanci pro zahraniční obchodní politiku, když budeme tedy široce zastoupeni, ale mám konkrétní obavy e, v souvislosti s otázkou, na koho by se příslušná osoba, která e, v daném zastoupení Evropské unie působí, se má obracet se zprávami. Budeme mít k ním při přímý přístup, eh, bude generální ředitelství eh, mít přístup k těmto osobám, anebo bude muset navazovat eh, kontakty přes šéfa té delegace a ten přístup nebude přes DG Trade, ale přes DG Relax, která je zodpovědná za zahraniční mise a to si dělám velké obavy. Evropský parlament by měl nalézt i interní úpravu, aby generální ředitelství obchod obchod eh, eh, vedlo tato zastoupení, abychom eh, měli komplexní obchodní politiku, protože jedno je jasné, když vznikne spor mezi diplomatickými zástupci a obchodními, tak se musí řešit v Bruselu a nebude to 20, 30 nebo 50 delegací rozpílených po celém světě, kteří budou mezi zástupcem pro obchod a mezi šéfem té delegace. Jak již bylo řečeno, sport se bude muset řešit tady v Bruselu a byli bychom velice rádi, kdybychom ve výboru eh, mohli jednat eh, na toto téma a eh, odsouhlasit to s kolegy z AFETu. To je důležité. Obávám se, že AFET má jiné představy. Pan Martin, SAD. Děkuji, Děkuji. Doufám, že zpravodaj mi od, uh, odpustí, když řeknu, že jsem pře- příjemně překvapen jeho zprávou. Myslím si, že zde má dobrý pragmatický přístup. Já mu za to děkuji a myslím si, že také ukazuje, ve své zprávě, že se dostal skutečně do, do toho centra toho dilematu, které před námi stojí. Je velice důležité, abychom eh, našli správno, správný základní, právní základ pro obchodní a pro zahraniční eh, politiku. My chceme eh, toto všechno navázat, chceme vlastně prostřednictvím různých obchodních dohod a jejich doložek o lidských práv ovlivňovat i zahraniční politiku, ale důležité je, abychom dokázali skloubit obojí, ale zároveň, abychom dokázali si uvědomit, a jak to řekl řekl i zpravodaj, že parlament je zde eh, vlastně v té zahraniční politice oslaben, ale získá zase trošku posílen v té, v té obchodní politice. Takže je důležité vyřešit tu zprávu těchto otázek a myslím si, že určitě ta zpráva eh, o tom také hovoří. Chci ještě navrhnout jeden, jednu věc zpravodaji, co se týče těch vedoucích delegací. V parlamentu jsou určité návrhy, se kterými tedy nesouhlasím zcela, a ty hovoří, že parlament by měl mít také vliv na jmenování vedoucích delegací. Já si myslím, že to zachází příliš daleko, ale pokud chceme stále eh, tedy eh, mít vliv, možná bychom měli požádat, abychom třeba mohli přizvat ty vedoucí delegací sem do našeho výboru při určitých příležitostech, abych s nimi, abychom s nimi mohli hovořit o těchto obchodních otázkách. Děkuji, pan Darsmouth bez mikrofonu. Ano, souhlasím s panem Zahradilem. On hovoří o tom, že obchod musí být oddělen od zahraniční politiky. Eh, pan Jeffrey van Orden eh, řekl něco, s čím souhlasím ještě více. On řekl, že eh, ten útvar EAAS eh, e oslabí zastoupení členských států v různých eh, oblastech. Velice často bude financován financemi z těch členských států a někdo jiný bude rozhodovat o zahraniční politice. Já s tímto názorem souhlasím ještě více. Evropský útvar bude další jakoby nadstavba členských států. A je důležité, abychom to brali při těch obchodních otázkách v potaz. Děkuji. Evropská komise se k tomu chce vyjádřit? Ne? Čili dávám slovo opět našemu zpravodaji. Chtěl bych vám ještě osobně poblahopřát, protože si myslím, že váš přístup je velice pragmatický a e, inteligentní, chytrý. A je pravda, že to jsou skutečně, to je to jádro pudla. Jak, bude, jak se e, tedy vyrovnáme s touto E, službou EEAS v souvislosti s obchodem a se zahraniční politikou. Děkuji. Děkuji. Já už k tomu nemám co dodat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vyjádřili k mé zprávě za jejich hodnocení. Myslím si, že zde máme společné porozumění tomu, kde je problém. A z právního hlediska obchodní a zahraniční politika jsou definovány odlišným způsobem, primárním právem EU a proto se musíme vyhnout nebezpečí tomu, abychom, eh, aby ty pravomoci nebyly eh, dostatečně jasně eh, stanovené. Je důležité se vyhnout všem kompetenčním sporům mezi všemi odpovědnými osobami a my jako náš výbor se do toho může kladně zapojit, do toho, aby ty pravomoce byly stanoveny jasně a já doufám, že se nám podaří vypracovat závěrečnou zprávu, která alespoň částečně uspokojí všechny z nás. Děkuji. Už máme pouze několik minut, ale máme ještě dvě, dva body, o kterých bychom měli hovořit. Je to bod 15 a 16. Hmm, lhuta pro předložení pozměňovacích názorů, která se týká zprávy o internetu věcí, je 31. března a co se týče zprávy o dosaženém pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí, tak tam ta lhůta je rovněž 22. 3. pardon, takže v tom případě to bylo také 21. března ve 12 hodin. Máme na každou otázku pět minut ale měli bychom o tom hovořit, protože už nebude žádná další příležitost. Čili podívejme se na bod 15. Internet věcí. Spravodajem je pan William Dartmouth. A jedná se tedy o projednání návrhu stanoviska, čili prosím pana zpravodaje, aby se užel, ujal slova. Uh, Vzhledem eh, k tomu, že máme k dispozici málo času, tak bych eh, chtěl vyzvat eh, všechny, aby se předložili své připomínky nebo dotazy, abych na ně mohl zareagovat. Pan Papastamkos, který je stínovým zpravodajem za EPP, Rád bych řekl, že se tady jedná o nesmírně obtížné technické téma a u internetu věcí a to je nesmírně důležitý technologický krok definování interaktivních kontaktů lidí a předmětů s materiální podporou jednotlivých sítí. Pro nás je nesmírně obtížné, alespoň pro většinu z nás, eh, jak si pochopit správně fungování, používání a také cíle tohoto internetu věcí. Já se nebojím techniky, to ne, ale mám velké otázky v této souvislosti zakrátko se pomocí tohoto internetu věcí dozvíme, kde se právě nacházíme, v jaké pozici s naším vozem, eh, budeme lokalizováni. Eh, no s tímto systémem internet věcí budeme také hned vědět. Zda jsme včera večer snědli dva jogurty, co jsme dělali potom. Čili tento nástroj nám bude dávat eh, přehršel informací, ale já tady mám určité výhrady. Já si nesmírně vážím pokroku, ale v této souvislosti mám přece jenom veliké pochybnosti a eh, postupem mm, s tím, jak se budeme vyvíjet práce na našem dokumentu, se k tomu ještě budu vracet. Pane předsedo, k tomu poslednímu bodu bych ještě rád něco řekl. Zahraniční politika je velká evropská politika ale musím konstatovat, že stále ještě jsme chudí příbuzní afetu. Eh, naše aktivity v oblasti zahraničního obchodu eh, se odkazují na podniky a na blaho evropských občanů a nemohu akceptovat a apeluji skutečně na vás všechny, abyste to také odpovídajícím způsobem tlumočili na konferenci předsedů, eh, že vlastně v plénu v 11 večer diskutujeme o těchto otázkách. Jak řečeno, přece jenom bych si přál, aby tento bod eh, měl důležitější pozici, aby byl dán na důležitější pozici. My nejsme chudí příbuzní. Domnívám se, že obraz Evropy navenek musí být samozřejmě silným obrazem, silnou imidží AFET. Já tedy nevím, zda AFET má hodně stínových ministrů, ale každopádně eh, oni tady provozují svou politiku a to samozřejmě na úkor našeho výboru. Děkuji. Thank you, the other... Děkuji. Dalším stínovým eh, eh, zpravodajem je Georg Chuta za SAD. Děkuji, pane předsedo. Ve srovnání s mým předřečníkem jsem poněkud optimističtější. Jsem si jist, že internet věcí postupně e, změní svět a předměty kolem nás a že usnadní také služby. Souhlasím se zpravodajem, že to bude tedy e, stimulovat e, konkurenci na trhu a produktivitu a bude to důležité pro malé a středně velké podniky v evropské ekonomice. A e, zajistí jim to e, e, přístup k novým systémům a aplikacím. Regulační rámec, o kterém bych chtěl říct, je bezpečný a transparentní systém zprávy infrastruktury, také obecná organizace která eh, se týká informací o spotřebitelích. Týká se to ochrany osobních dat, takže je tu celá eh, řada věcí, které musíme řešit. Musíme zajistit ochranu soukromí a osobních dat eh, a vyvodit z toho příslušné důsledky. Chtěl by navrhovatel Dartmouth zareagovat? Já se vynasnažím na to zareagovat. Co se týče té hrozby, no nejprve mi dovolte říci, že vůbec to spojení internet věcí je dost těžko pochopitelné pro všechny. E, I, i, když, I když mluvíte anglicky, tak stejně tomu nemůžete rozumět, když se řekne Internet of Things. Je těžké, co se, co se tím vlastně znamená. Možná by se to mělo spí, spíše říkat Internet objektů, nebo internetové spojení mezi objekty. No, ale hlavně jde o to, že nové technologie budou znamenat to, že zde budou další informační toky. Tyto informační toky budou možná užitečné na základě třeba minulých eh, zkušeností, protože lze říci, že v minulosti třeba takový telegraf skutečně zlepšil životní, eh, životní podmínky lidí. Takže může dojít ke zlepšení života. E, otázkou je také, jak to bude s regulací. Určitě by nemělo toto být regulováno nadnárodními orgány, protože měli bychom to nechat, aby se to vyvinulo přirozeně. Uvidíme, jak to bude. A e, za určitou dobu, až uvidíme, jak se to skutečně vyvine, jak ta struktura bude fungovat, tak poté bychom se mohli zamyslet nad tím forma regulace, pokud vůbec by byla vhodná. Pokud vůbec by tam nějaká byla vhodná. Děkuji. A nyní se podíváme na bod 16, který se týká dosaženého pokroku při plnění rozvojových cílů tisíciletí. Opět eh, se jedná o projednání návrhu stanoviska. Pravodajka poslankou je paní Láčma Andrikiené za EPP. Děkuji, pane předsedo. Protože už nemáme mnoho času, tak nebudu hovořit o celém kontextu, o, nebudu hovořit o dopadech hospodářské krize na rozvojové země. Chci hovořit pouze o praktických otázkách, které se týkají tohoto návrhu. I když Evropská unie mm, nyní představuje 50 nebo poskytuje 50 rozvojové pomoci, tak se ukazuje, že je nutné urychlit plnění rozvojových cílů eh, tisíciletí. Je nutné pomáhat všem zemím, aby se jim dokázalo, aby, aby dokázali splnit tyto cíle. A hlavní eh, hybnou silou je obchod. Obchod je velice důležitý, velice často tyto země spolehají na obchod, pokud se chtějí vymanit z chudoby, ale zároveň obchod je navázán na problémy rozvoje. Dále zde máme eh, jednací kolo z Doha. Bohužel ten postup jednání je příliš pomalý a brzdí to přínos eh, celého systému mezinárodního obchodu pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí. Také se hovoří o e, dohodách o ekonomickém partnerství se zeměmi AKT. Je nutné, aby zde vznikalo dlouhodobé partnerství založené na komplexním přístupu k rozvoji. Čtvrtý bod, e, systém GSP. Tento systém GSP přináší před, um, doká, um, prognozovatelnost celého systému. Dále máme zde strategii Aid for Trade, Evropská unie také doplňuje eh, tuto strategii Aid for Trade. Celkově to bylo, eh, byl zde zápas, eh, závazek 2 miliard eur pro rok 2010 pro rozvojové země. Dále se také hovoří o technické pomoci, která souvisí s obchodem. Je také důležité ještě se zmínit o takzvané dohodě TRIPS, o dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. To jsou věci, kterým se věnuji ve svém návrhu. Chtěla bych také požádat eh, nebo poprosit všechny kolegy, aby eh, přinesli jejich, aby podali případné pozměňovací návrhy a také se těším ještě na eh, návrh a stanovisko komise. Děkuji, ten návrh máme před sebou. Už jsme ho představili. Chci ještě říci, že příslušným výborem zde je výbor DEVE. A dávám ještě slovo komisi. Komisi, chcete se vyjádřit? Eh, pane předsedo, vy nenecháte členy výboru, aby se k tomu vyjádřili? Takže jak to uděláme? Kdo bude hovořit první? Děkuji, já jsem z generálního ředitelství roz, pro rozvoj. Protože už nemáme příliš času, tak řeknu pouze to, že výbor, že generální ředitelství vítá tuto zprávu také e, i ve výboru DEVE jsme ji uvítali. Chtěl bych ještě několik e, věcí upřesnit, ale protože už nemáme příliš času, tak to proberu se spravodajkou, e, tedy bilaterálně. Děkuji. Chtěl jsem poděkovat, pane předsedo. Myslím si, že <clears throat> základní rysy, na které poukázala zpravodajka, jdou správným směrem, ale přesto bych rád vyzdvihl, že při hodnocení úspěchu by se mělo rozlišovat mezi jednotlivými regiony a zeměmi. Proto i potom budeme moci lépe identifikovat ehm, příčiny pro úspěch či neúspěch či nedostatečný úspěch. A tady k těm explicitně uvedeným eh, záležitostem. Myslím si, že tady by bylo třeba formulovat, že by bylo třeba cíleněji se soustředit na eh, rozvoj obchodu a také na to, že obchod může být důležitým lokálním nástrojem pro podněcování místního hospodářství, vytváření pracovních příležitostí a že také tržní zájmy eh, by měly být eh, zohledněny. Ale je třeba, abychom tady nesmírně vážně poukázali také na ty mm, veřejné služby. A a když se ještě jednou podíváme na výsledky schůzky v Římě, i tady se ukazuje, že eh, i Evropská unie by tady mohla přispět významným dílem pro bezpečnost potravin a pro eh, překlenování a vymicování chudoby v zemích, o nichž hovoříme. U bodu 6 bych rád ještě doplnil jeden bod, eh, který jsme projednávali v rámci vyjednávání k akta, to znamená přístup k majetku, přístup k vlastnictví, určité zabezpečení veřejného přístupu, přístupu k určitým službám v zemích třetího světa. Děkuji vám. Uh, from now on, have to proceed in English only. Budeme muset pokračovat pouze v angličtině. Jenom krátce, pane předsedo, já se domnívám, že je nešťastné, že na to nemáme více času, protože tyto obavy, eh, týká se to budoucnosti miliard eh, osob a cíle milénia hovoří o eradikaci extrémní chudoby a hladu. A já si myslím, že dnes belgické noviny citují generálního tajemníka OSN a říkají, že cíle vývoje eh, eh, milenia nebudou dosaženy, protože členské státy OSN se k tomu dostatečně nezavázaly. Eh, je tu predikce, že o 15 milionů více osob se dostane v letošním roce do extrémní chudoby. A jedna šestina lidstva koncem tohoto roku bude žít v extrémní chudobě. Vlastně se to ubírá opačným směrem, než eh, co stanovují cíle milénia. Upřímně řečeno, když spochybňujeme skutečnost, že mocní na tomto světě EU, USA a Čína to neberou dostatečně vážně. Pokud ano, tak by vynaložili eh, 300 eh, eh, miliony dolarů na místo, aby se snažili tedy eradikovat chudobu. A pokud by to brali vážně, dovolili by hedge fondům Sachs to roam around the world like... a firmám jako Golden Sachs, aby způsobily, že se stále více lidí dostane do eh, chudoby, namísto toho, aby využili tyto zdroje k, eh, ku prospěchu lidstva. Eh, mezinárodní kapitalismus neusiluje o eradikaci chudoby. Je třeba, aby tu byly demokratické systémy kontroly. David Martin, <clears throat>